sociální kritéria, která budou zaručovat spravedlnost a dodržování práv zaměstnanců. Děkuji. Děkuji kolegovi Enenovi a další je paní kolegyně Kestinger za EPP na dvě minuty.